Colleagues, if I could start the meeting, and if we haven't got Mr. Liberadsky when we get to the item, I'll do my report in, instead. Vážení kolegové, uh, vzhledem k tomu, že už tady máme pana Liberadského, tak bychom vzali nejdříve jeho zprávu, ale nejdřív vás tady všechny uh, přivítám. Doufám, že jste si užili prázdniny. Uh, Ať už jste byli uh, kdekoliv na naší planetě. A může se prosím podívat na program, můžeme považovat za přijatý. Dobrá, děkuji. Takže eh, teď eh, schválme eh, zápis posledně. Nějaké dotazy k němu, připomínky? Není tomu tak. Takže další bod je, jsou návrhy k rozpočtu pana Libereckého, ale ten tady bohužel není, takže Teď se pustíme do statistického vykazování silniční přepravy zboží, což je moje zpráva. Já využiju tu příležitost, abych vám eh, podal zprávu eh, o trialogu ze 13. července. Hlavním problémem, který eh, je stále nevyřešení, je příloha 1, kde rada trvá na spolurozhodování k příloze 1, zatímco komise by chtěla obhájit svoji eh, pozici eh, k delegovaným aktům, eh, aktům přenesené pravomoci. Ani, pož- ani polské předsednictví, ani komise zatím nemohly ustoupit ze svých pozic podle svého mandátu, takže my hledáme kompromisní řešení s nimi. Pokud jde o pozměňovací návrhy tohoto výboru, tak k emisím euro, eh, nebo k emisním limitům eh, pro euro třídy eh, a tachografy, tak tam jsme se shodli na revizní doložce, podle které by komise měla podávat zprávu k těmto věcem a pokud by to se hodilo, tak předložit tedy legislativní návrh rada přijala do pozměňovací návrh eh, výboru eh, pro dopravu k vydávání výsledků. A také jsme mi přijali eh, výjimky k splatnosti této směrnice, které budou dané zeměpis a dalšími specifiky na Maltě. Jakmile vozidla registrovaná na Maltě, jakmile jich bude více než 100, tak se nařízení bude stávat i na Maltu. Příští dialog pravděpodobně proběhne na konci září nebo na začátku eh, října. Nemám zatím žádné přesné datum, eh, dám vám vědět, až to bude. Nicméně naším cílem je pokusit se o eh, dohodu v prvním čtení. Tolik tedy k aktuálnímu vývoji v souvislosti s Simpsonovou eh, zprávou k statistickému vykazování silniční přepravy zboží. Vidím, že se hlásí paní Meissner. Okay. Yeah, uh, thank you very much, Chair. I don't have... Děkuji, pane předsedo. Nemám, co bych dodala, protože tohle už je přepracované znění, ale vlastně přepracovaného znění, takže eh, vím, že váš pan předseda zmínil všechno nezbytné. Ta mocka věc je jasná, kdyby eh, měla, tam měla jiné podmínky, pokud jde o eh, dopravu do jiných zemí, tak tam by mm, ten, ta výjimka neměla být problém. Já souhlasím jinak se vším, s čím, co, co říkal pan předseda. Myslím si, že eh, ty věci budou eh, rychle a že to bude dávat smysl. Takže děkuji panu předsedovi. Dobrá, děkuji. Pani Lichtenberger. Ještě jednou děkuji eh, za zprávu. Já si myslím, že ten návrh, aby v případě, že se to bude hodit, což je obvyklý, obvyklá formulace komise, že by se počítalo s obojím, to znamená jak eurotřída, tak otázka krytí tachografy. Tak je to tam poněkud eh, slabě postižené. Kež by tam bylo co nejdříve, as způsobu. protože když se Evropská unie eh, chce zaměřit na snižování Eh, emise a má se to projevit do praxe, tak to nemůže zůstat jenom v teorii. Tak je třeba, aby to tady bylo nějak eh, silnější. A jinak děkuji. Děkuji. Nemáme žádné další řečníky k téhle věci. Rád bych vám tedy připomněl, že na panelce se má hlasovat v listopadu takže máme ještě nějaký čas, ale jak říká paní majster, budeme se muset eh, sejít tajném trialogu eh, na přelomu září a října a zjistit, jestli se nám podaří eh, dosáhnout dohodu. Takže vám děkuji. Teď se vrátím k rozpočtu na rok 2012. Spravodaj tady není, ale úvodem můžu přijít s předsedovými poznámkami a pokud přijde pan zpravodaj, tak může pokračovat. Máme 54 pozměňovacích návrhů, které eh, byly předloženy ke dvěma konkrétním položkám, včetně 17 eh, eh, od zpravodaje. Kromě toho je tady 13 pozměňovacích návrhů k textu návrhu stanoviska podle nového rozpočtového postupu eh, parlament přijme v eh, říjnu stanovisko a to bude eh, uvedeno do souladu se stanoviskem Rady na dohodovacím výboru. To by mělo umožnit, aby konečný návrh rozpočtu byl přijat už na listopadovém zasedání plenárním. Rada chce snížit Eh, rozpočet prakticky o 1,6 miliardy v eh, závazcích a o, o 3,6 miliardy v platbách. Včetně snížení přes 1,4 milionů eur v platbách na dopravní politiku. A toto doprovází deklarace, kterou se vyzývá komise, aby předložila opravný rozpočet v případě, že by ty přidělené částky byly nebo se ukázaly nedostatečnými. Spravodaj navrhuje obnovit celou řadu těch škrtů nebo vrátit je a zaměřit se na politické priority stanovené výborem. Také navrhuje pozměňovací návrhy tak, aby zajistil, aby agentury měly eh, dost zaměstnanců k naplňování svých povinností. Tolik tady, ode mě pro tuto chvíli. A teď eh, si projdeme stanoviska jednotlivých frakcí. Pokud pan Liberacký eh, přijde, tak mu ho samozřejmě mu dáme slovo, A teď pan Líke za PP. Euh, Mnohokrát děkuji, předsedo. Já myslím, že ty hlavní věci, ta hlavní čísla už jste nám dal. Já myslím, že zpravodaj a stínoví zpravodajové z jednotlivých politických skupin se dohodli u řady věcí a rozpočet, který předkládá rada a který náš výbor pozměnil nebo znovu pozměnil, jednoznačně odráží politickou debatu Skutečně to souvisí s tím, jestli potřebujeme více Evropy nebo méně Evropy. Musíme se zamyslet nad tím, jestli skutečně dáme peníze na ty věci, o kterých neustále mluvíme, nebo jestli těch peněz bude méně. Právě přišel pan Liberacký. Dobrý den. Takže to situaci sledujeme. Přečetli jsme si jeho návrh k textu a jeho poznámky. On ten rozpočet chce znovu vylepšit, jestli to tak mohu říct. Jsme si velice dobře vědomi toho, jak to vypadá ve skutečnosti. Nebudeme se snažit eh, fantazírovat. Chceme být realisté, chceme to brát seriózně, chceme, aby se v tom odrážely všechny potřeby. V tomto výboru jsme si vědomi toho, že doprava je důležitá evropská politika a také se domníváme, že je potřeba udělat krok vpřed abychom vyšli z krize a posílili růst. A pak je tady samozřejmě také otázka mezivládního přístupu, na rozdíl od agentur. Tam byl vždycky takový rozpor. A samozřejmě jde také o úrohu evropských institucí z hlediska politiky. Ale myslím si, že tady máme hodně společného, když se podíváme na to, co navrhuje zpravodaj a jak vypadají pozměvací návrhy. To je celkem jasné, když si ty pozměňovací návrhy přečtete. Máme tam hodně společného a myslím si, že v podstatě dosáhneme jednomyslnosti, až dojde na hlasování. Děkuji, pane Liberacky. Já, než jste přišel, jsem vysvětlil těch 54 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, plus těch 17 vašich a 13 k návrhu stanoviska. A také jsem výbor upozornil na to, že rada navrhuje velké škrty v rozpočtu, ale vy navrhujete, aby se tam řada z těchto částek vrátila v souvislosti s našimi politickými prioritami. Takže pokud k tomu chcete něco říct, pan Ríke už reagoval, já myslím, že většinu z toho, co říkal, jste slyšel, a pak dám slovo dalším stínovým zpravodajům, nicméně nyní pan Liberacky. Děkuji bardzo, paní předsedající. Mnohokrát děkuji. Patryk, to, co słyszałem w dużej mierze od... Okay, let's go in English. Teraz jest tłumaczenie. Ano, můžete mluvit polsky. Dobře. Ještě jednou se omlouvám za spoždění. My jsme to trošku přetáhli na předchozí schůzi. Pokud jsem slyšel, pak eh, pan Erika celkem dobře popsal atmosféru, která byla v naší pracovní skupině mezi stínovými zpravodaji a zpravodajem. Máme tady tři skupiny, tři okruhy otázek. Za prvé ten obecný návrh škrt o 140 milionů eur v platbách na dopravu. Naše stanovisko je takové, že dopravě stejně dochází ke spoždění v platbách, především u transevropských sítí. Za druhé nejde o výdaje na spotřebu, Jde o výdaje, které mají stimulovat ekonomiku. Mají stimulovat evropskou ekonomiku. A proto jsme se dohodli. To znamená zpravodaj a stínový zpravodajové. Shodli jsme se na tom, že bychom tam měli vrátit ty původní částky. Druhý okruh otázek tvoří pilotní projekty. A společně se stínovými zpravodaji jsme si zvolili šest pilotních projektů, Zaznamenali jsme pozici koordinátorů z května 2011, neboli měli bychom pokračovat ve třech pilotních projektech z procedurálních technických důvodů. Víme, jak to vypadá, nebudu zacházet do podrobností. Bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů, které se týkaly projektů. Jsou to pozměňovací návrhy paní Tykau, s tou jsem mluvil, a pak je tady další skupina těch pozměňovacích návrhů od paní Aja Sanders. O těch jsme také v pracovní skupině mluvili. Třetí otázka, která je pro nás důležitá, se týká několika dalších návrhů, které chci krátce uvést. Technické chyby, to je pozměňovací návrh 720 a 727. To by měl být stejný pozměňovací návrh, to je technická chyba a já bych rád požádala, abychom to opravili. A pokud je o hlasování o pozměňovacích návrzích, 751, 752 a 753 z důvodu, o kterých už jsme mluvili, nemají žádný právní základ. A já navrhuji, abychom hlasovali proti těmto pozměňovacím návrhům. Pokud je o pozměňovací návrh 713 paní Durany, z formálního hlediska bychom ho měli zamítnout, ale paní Duro nenavrhuje žádnou částku. Chci jenom vyslat politický signál v tom smyslu, že v budoucích rozpočtech bychom chtěli, aby byla tato oblast také pokryta. A já proto navrhuji, že budeme hlasovat pro tento pozměňovací návrh. A pak je tady další pozměňovací návrh 100 Stogroš a Downtown. Ten se týká železniční agentury. Byl bych rád, abychom hlasovali proti tomuto pozměňovacímu návrhu, protože železniční agentura není institucí, kterou má Kokovuch v lásce z několika důvodů. Byly tady nízké výdaje na tu skutečnou, na tu vlastní práci, byla tam vysoká chybovost, problém s personálem. A my bychom se chtěli pokusit přinést do činnosti této agentury jakousi disciplínu. Pak jsou tady pozměňovací návrhy paní Ayla Sanders. Její pozměňovací návrhy se týkají pilotních projektů. A já je vidím tak, že v této chvíli neodpovídají zásadám, které jsme si schválili. Pak 714, paní Dino. Tam jde o propagaci železniční turistiky. Já myslím, že vzhledem k krizi vzhledem k současné situaci, o které jsme mluvili. To vychází z dobré myšlenky, má to dobrý základ, ale teď bych chtěla, abychom hlasovali proti. Pozměňovací návrh eh, návrhu stanoviska číslo 6, paní Doro. Tady bych rád požádal o další vysvětlení, protože jsem nepochopil, o co vlastně jde. Takže nemohu nic navrhnout. Nevím, jestli máme hlasovat pro nebo proti. Číslo 9, pan Balčatis. Já myslím, že to je dobrý pozměňovací návrh. Ale možná, že toto není ten pravý výbor, kde by se o tom mělo hlasovat. Možná, že by se to mělo předložit výboru Regia, proto bych rád hlasoval proti. Teď pozměňovací návrh číslo 11. Tady bych chtěl hlasovat také proti, protože to je velice podrobná záležitost. Pozměňovací návrh číslo 13. Vlasto Groš a Danta. Abychom tam eh, přidali slovo prudent, obezřetný, v té větě, ve které žádáme vysoké standardy. Tady bych rád eh, požádal o to, abychom to slovo nepoužili, protože by to příliš rozmělnilo náš záměr. Protože chceme vysoké standardy. Tolik k mým návrhům. Chtěl bych poděkovat všem stínovým zpravodajům za vynikající spolupráci. Velice dobře se s nimi pracovalo. Především s panem Rikazem i s dalšími stínovými zpravodaji. Mnohokrát děkuji. Děkuji. Pane Ríke, chcete ještě něco doplnit k tomu, co už jste říkal? A potom paní Majsmerová. Ano, jen pár slov. Pár slov eh, k té železniční agentuře. Eh, panu kolegovi Liberackému bych chtěl říct, že tato agentura je skutečně v mimořádné situaci. Já to dobře vím, protože od nás není vzdálená. A eh, musím říct, že teď má čím dál tím více úkolů, pokaždé jsou na ní navaleny další povinnosti a je zapotřebí, aby ustavení takovéto agentury, eh, která se pravděpodobně bude ještě dále rozvíjet v nadcházejících eh, eh, letech, je třeba si uvědomit, že to představuje určité problémy. Já si myslím, že poznámka pana Liberackého je oprávněná v tom smyslu, že tady jsou určité věci, které stojí za to zohlednit, ale já si nepřeji, aby se to ještě víc více zhoršilo pro tu agenturu, nebylo by to dobré z politického hlediska, bylo by to určitě eh, zapotřebí, aby jsme ji podrželi eh, z hlediska eh, komise a tak dále, by bylo také zapotřebí na ty věci hledět velice důsledně, protože Eh, z politického hlediska si nemyslím, že by bylo dobré, aby se tyto agentury oslabily, protože tato konkrétní nám může velice být nápomocná. To je také celý cíl našeho pozměňovacího návrhu. A eh, my jsme tam tedy chtěli vlastně uvést ještě v dalším sledu tuto politickou podporu. Je opravdu nutné vidět obtíže, v kterých se ta agentura nachází. Eh, Meissner, prosím. Já, vielen Dank, Herr Präsident. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych poděkovala panu Liberackému eh, za zpracování tohoto rozpočtu. Už jste říkali, eh, že i Dominik Rike říkal, že v mnoha ohledech se velice shodneme. Potřebujeme peníze na dopravu, každopádně, ale eh, chceme, abychom je vydávali opravdu rozumně. A i když nás komise chtěla krátit, tak my jsme eh, tedy se proti tomu postavili. A jak už jsem říkala, her a EMSA, tady máme určitou EASA a EMSA, abych tak řekla, když se zamýšlím nad eh, jednotým evropským nemem a na znečišťováním v oblasti vody, tak tam nemůžeme eh, tohleto škrtat, pokud chceme, aby ty agentury fungovaly. Shodli jsme se také na různých projektech, o těch už pan zpravodaj eh, hovořil. Ti bychom chtěli eh, jednotně schválit například průmyslové dědictví, to zajímá našeho pana předsedu, a potom také eh, cestovní ruch pro všechny a mm, jízdenky pro všechny. To už je předmětem schody. Naše frakce sama udělala připomínky akorát k věcem, k které nakonec eh, budou schváleny jednotně. My opravdu nechceme vydávat eh, dodatečné peníze, ale přesto se dotknu několika věcí eh, a našeho stanoviska k němu. Paní Tykau hovořila o evropské European Destination of Excellence. Na to bychom chtěli dát ještě 2 miliony na víc, i když jsme tady na naklonění eh, cestovnímu ruchu, tak eh, tady už na to další nedáme. Musíme mm, eh, být tedy rozumní, takže budeme hlasovat proti. Také jsem chtěla říci něco k myšlence Ines Ayala Sanders. A sice, že potřebujeme cykloškolu pro děti, abychom zvýšili jejich bezpečnost provozu, nebo v provozu, ehm, dát na to ehm, jenom 1 milion eur na to, abychom ehm, zřídili celou evropskou strukturu, to, by nestačilo, jinak je to šarmantní myšlenka, takže proto hlasovat nemůžeme. A to je zase všechno, o čem jsem chtěla hovořit. Tady tedy mohu skončit. Celkově si myslím, že máme poměrně rozumný rozpočet a v mnoha ohledech Víceméně už eh, o něm můžeme hlasovat zítra. Děkuji, pan Zīle. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms es gribētu pateikties Liberāts kungam par... Děkuji, pane předsedo. Takže bych poděkoval panu Liberackému za veškerou práci, kterou odvedl. On eh, je zástupcem, eh, nebo já jako zástupce ECR e na terénu nemohu plně od podpořit vaši práci, ale velice si ji vážím. Z politického hlediska my chápeme, proč bychom měli eh, se opatrně mm, vracet na stanovisko rady, protože v mnoha zemích je rozpočtová situace je poměrně napjatá. To se týká zejména Mm, například rozpočtu agentur a navyšování eh, jejich kapacity. Zároveň bych ovšem rád eh, řekl, že část našich členů si pořád myslí a podpoří eh, tyto položky, ty, ty navyšované položky na T, Marco Polo 2 a také tu položku, která se týká návrhu komise na platby a závazky v programu Cezar. Tam si myslím, že je třeba rozpočet navýšit, i když se o tom ještě pořád můžeme bavit. Totež platí pro většinu pilotních projektů. My na jednu stranu víme, že ty pilotní projekty jsou třeba, ale zároveň tyto pilotní projekty často nedosáhnou stanovených cílů. A to říkám i z vlastní zkušenosti. Takže ještě jedno stanovisko naší frakce. Politická motivace tady je, že máme napjatý rozpočet a, a to i proto, že tohle je politicky pro nás velice důležité. Děkuji, paní Duron. Merci, monsieur le président. Ano, děkuji, pane předsedo. Já chci také poděkovat zpravodajovi za odvedenou práci. Možná nejprve takové upřesnění, protože on položil otázku k jednomu pozměňovacímu návrhu, číslo 6 konkrétně, a chtěl pochopit, oč mi šlo. Mně šlo o to, že je třeba dát eh, přednost eh, investicím, které bojují proti hluku a eh, posilují bezpečnost. A to je třeba ve všech ohledech, ve všech, jak prostě v té otázce protihlukové výbavy, tak eh, na samotných zařízeních. Takže eh, toto je smysl eh, pozměňovacího návrhu číslo 6. Také děkuji za to, že zpravodaj podporuje logiku dlouhodobě udržitelného cestovního ruchu. My jsme v tomto směru také použili různé statistické údaje a e, z toho také e, vyplývá náš pozměňovací návrh, protože železniční doprava může vlastně generovat zaměstnaní určité pracovní příležitosti a e, jistě vás nepřekvapí, že chceme dále podpořit pozměňovací návrh, který jde cestou toho, aby se E, investice týkaly takových infrastruktur, které e, snižují vnější e, externí náklady. Takže tam je třeba se soustředit a to proto, abychom prostě to nezatížili příliš velkou finanční zátěží. Pozměvací návrh číslo 12, ten se spíš týká, týká toho, abychom eh, v té oblasti cestovního ruchu po roce 2012 neviděli situaci, kdy by eh, ty finanční prostředky byly odejmuty. Takže to je takový vlastně jako předběžný bezpečnostní eh, pokus. Děkuji paní Dora, paní IOSL. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat kolegovi Liberackému za zájem, který projevil proto v tom, že vlastně se zabýval všemi pozměňovacími návrhy, včetně těch, které nebyly součástí dohody mezi stínovými zpravodaji a e, my jsme je předložili proto, že prostě jsme v dobré víře toho názoru, že každý jednotlivý poslanec v tomto parlamentu může nadále předkládat e, pozměňovací návrhy, i když se e, tyto návrhy třeba nestávají součástí nějaké širší dohody. Takže nejprve pozměňovací návrh k pilotnímu projektu a další pozměňovací návrh se pak týká té přípravné akce. Ten první vlastně hovoří o určité struktuře škole, e, vzhledem k tomu, že v Bílé knize se hodně hovoří o městské dopravě a my E, všichni souhlasíme s tím, aby cyklistická doprava ve městech e, byla posilována, tak je třeba si uvědomit, že tady existuje určitý problém mezi chodci, mezi e, řidiči automobilů a cyklisty a je zapotřebí se těmto střetům vyhnout. Je třeba vlastně mladé lidi připravovat už od útlého věku Eh, určitou osvětovou kampaní, především v těch městech, kde je ta kultura cyklistiky na nižší úrovni eh, protože tady jsou určitá omezení a v řadě případů ohledů nejsme ještě připraveni. Proto jsme eh, zastánci tohoto byť omezeného projektu, který mimochodem dostal zelenou od Evropské komise. A proto bych si dovolila požádat své kolegy, aby toto zohlednili. Není to zase až tak obvyklé, že e, cest, e, Evropská komise přijme návrh pilotního projektu od Evropského parlamentu, takže já bych skutečně ráda, kdyby náš výbor tento návrh mohl podpořit. A ohledně bezpečnosti, tak to už je již poměrně dávný projekt, e, kdy si to Evropská komise nepodpořila. Tentokrát k mému překvapení ano. A vidím, že ve všech jednáních, které jsme vedli k ohledně směrnici a dalších věcí eh, jsme eh, hovořili o nutnosti, aby tady existovalo určité fórum, aby tady existovalo určitá, existovala určitá síť, která by byla nápomocná komisi a parlamentu eh, v tom, co je zapotřebí učinit z hlediska silniční bezpečnosti. Ano, někdy je to obtížné, když si vedle lidé něco vedle šiptu, šeptají, Matěj, buď tak laskav a přestaň, já eh, bych skutečně ráda, kdybych eh, tady měla trochu pozornosti. Každopádně eh, bych ráda příslušnou frakci ještě požádala, aby to přehodnotila. Nejde o tak velké peníze. Děkuji, pan Bradburn. Uh, thank you very much. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Kolega Zíle byl velice diplomatický. Já tak diplomatický bohužel nebudu. Mám několik obecných připomínek a pak několik konkrétních poznámek k textu, který máme před sebou. Především každý rok prostě nechápu, jak na tom vlastně jsme. Protože máme návrhy komise, které jsou nerealistické. Pak v tomto výboru obecně parlamentu ještě umocníme ten nerealistický přístup tím, že žádáme víc peněz. Každý členský stát, jak víme, musí krátit rozpočty. Ne protože chce, ale protože musí. A je to stejné ve Spojeném království, ve Španělsku, v Itálii, všude. A přitom my tady nejenom, že chceme obnovit stejné výdaje, ale chceme ten rozpočet v tomto výboru ještě rozšířit. Já myslím, že jsme se asi všichni zbláznili. A opravdu nechápu, jestli vůbec my víme, odkud ty peníze pocházejí. To nejsou peníze EU, peníze členských států, to jsou peníze daňových poplatníků. A když daňoví poplatníci musí platit v rámci daňových systémů stále víc, aby financovali eh, schodky rozpočtů v členských státech, proč by podle vás měli chtít dávat ještě víc peněz do EU? Já si myslím, že to je opravdu nereálné, tomu se nedá věřit. A pak mám ještě několik věcí k té situaci, ve které se nacházíme. A jistě chápete, že já se spíše přikláním ke stanovisku rady. Nicméně, konkrétně pokud je o ten dokument, který máme před sebou, jsem rád, že pan Liberacky uznává, že například pozměňovací návrh číslo 9 ke stanovisku by neměl řešit tento výbor, ale výbor pro regionální záležitosti a rozvoj. A já s tím souhlasím, my bychom toto měli vyškrtnout. Nejenom proto, ale také proto, že si myslím, že to stejně špatný nápad. Druhá věc se týká pozměňovacího návrhu 13. Já jsem tomu nemohl věřit, když jsem to uviděl. My chceme vypustit slovo prudent – z financování agentur. To znamená co? Že chceme neobezřetné financování agentur, že chceme, aby se rozšiřovaly, jak se jim zlíbí. To mi připadá jako úplné šílenství. Pane předsedo, situace je teď taková, že rozhodně chceme obezřetné vydávání prostředků a jenom ty klíčové věci, jenom to, co je opravdu nutné a nic jiného. A já bych navrhoval, a tady budu velmi kritický k tomu přístupu, který zaujala komise a tento výbor. Proč se nezamyslíme nad projekty, které buď vůbec nejsou prioritou, nebo které se neosvědčily. A proč prostředky nepřesuneme z nich na projekty, které považujeme za prioritu? Když pak ty peníze přeskupíte z jiných částí rozpočtu, nebudete potřebovat navyšovat rozpočet. Naopak ho možná snížíte. Ale toto nám chybí, úplně chybí ve všech debatách, ve všech úvahách, které tady máme v této zprávy. Takže, pane předsedo, já myslím, že to naprosto nerealistický přístup. To nám nikdo neschválí, ani hlavně rozpočtový výbor, ani směrčí řízení s radou. Víc peněz prostě nedostaneme. A já myslím, že toto platí pro všechny členské státy. Děkuji. Paní Lichtenbergerová. Ja, herzlichen Dank. Děkuji. Jenom eh, jedna připomínka kolegovi Bradburnovi. Já vynechám eh, celý ten britský příběh, ale když členské státy pořád eh, požadují, aby Evropská unie přejímala nové a nové úkoly a chtějí na to dávat menší rozpočet, tak se z toho stává poměrně problematický ping-pong, což asi nikdo dlouhodobě nechce. Ty agentury prostě musí kontrolovat evropská, eh, evropská pravidla dále je rozvíjet. Takže by měli také dostat možnost, aby to opravdu učinili. Pokud se omezíme jenom na deklarace, tak to nepřispěje k důvěryhodnosti Unie. Potom druhou věc eh, na doplnění a do přesnění té eh, otázky prosazení eh, organizované turistiky eh, prostřednictvím železniční dopravy, cyklistiky a pěší hůze. Já si myslím, že jeden z největších deficitů, který je, je logistika zázadel a logistický řetězec zejména když jde tedy o, pas, o logistiku cestovních zavazadel. To zásadně omezuje turistiku a, po železnici v kombinaci s jinými dopravními prostředky. Čili tady bychom mohli doplnit, včetně zlepšení intermodální logistiky, zejména pro zavazadla cestujících. A tím bychom vlastně také reagovali na to, co chtějí organizace eh, lidí, hm, eh, tedy eh, pasažérů. Proč lidé pořád jezdí vlastním autem? Ono to souvisí s logistikou, s logistickým řetězcem v dopravních prostředcích v souvislosti se zvozadly. Bylo by možná zajímavé se do toho působit, pustit poněkud podrobněji. Dobrá, děkuji za komisi, pan Torsman. Thank you, chair. And... Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne. Jen pár slov. Především chceme poděkovat tomuto výboru a zpravodaji za obecnou podporu pro návrh, který komise předložila. A jak jste říkali, většina pozměňovacích návrhů si klade za cíl obnovit úroveň rozpočtu na úroveň pro rok 2012. To samozřejmě vítáme, protože to bude znamenat, že zachováme tempo implementace dopravní politiky. To jsou jenom takové ty celkové obecné body, které jsem tady chtěla zmínit a chtěl bych poděkovat tomuto výboru za práci a těším se na zítřejší hlasování. Děkuji vám. Děkuji, pane Liberacky. Chcete něco dodat? Mnohokrát děkuji pane předsedo, jen krátce. Rád bych začal panem Bernem. My jsme přesvědčeni o tom, že se nevěnujeme rozumnému projektu, my si naopak myslíme, že je to všechno rozumné. Tento způsob stanovení rozpočtu, sestavování rozpočtu je trošku jiný. My nechceme za každou cenu krátit výdaje. Podívejme se na to, co jsme původně chtěli. My jsme chtěli vytvářet nové možnosti na základě schválení rozpočtu. A pokud jde o konkrétní věci, nebo věci, ke kterým jste se vyjádřili, zvlášť pozměňovací návrh číslo 6, pečlivě jsem, jsem si vyslechl vaše vysvětlení, ale trvám na tom, že bychom neměli hlasovat pro tento návrh. Postarejme se o infrastrukturu. Neměli bychom tady řešit nákup vozového parku a tak dále. To nám nepřísluší. A pokud je o železniční agenturu, jde o 1 milion eur vyčleněných pro rozpočet. Je to tedy asi 6 rozpočtu. A ještě jednou bych se vrátil k těm výhradám. Málem jsme neschválili absolutorium rozpočtu pro železniční agenturu, protože v tom rozpočtu byl obrovský chaos. Pan Ríke možná zná práci agentury mnohem lépe. A pokud nás může vyštit o tom, že se jedná jenom o jeden chybějící článek, a že ty peníze rozhodně přispějí k vylepšení fungování této agentury. Pak bych mohl na tento argument přistoupit a požádat kolegy z politických skupin, aby hlasovali pro tento pozměňovací návrh. A teď ještě jedna obecná poznámka. Doba je těžká, myslím, že se musíme snažit zaměřit na ty věci, které jsou proveditelné, přiměřené v naší nové dopravní politice. Já myslím, že měnit to nebudeme. A ještě jednou bych chtěla říct, že doprava nepředstavuje elementární rozpočet. Můžeme hledat krácení nebo možnosti pro krácení rozpočtu. Je to oblast, která vyzývá hospodářské subjekty další činnosti a já doufám, že se na tom shodneme a že se shodneme na tom, že tam vrátíme ty částky, které navrhla komise které vůbec nebyly moc vysoké. Ještě jednou, pane předsedo, děkuji za pozornost a rád bych také poděkoval stínovým zpravodajům. Děkuji vám, pane Liberacky. Takže hlasovat o tomto návrhu budeme zítra ve výboru. Rozpočtový výbor bude hlasovat mezi 4. a 6. říjnem a rozpočet bude jako takový e, předmětem hlasování na říjnové plenárce. Takže my hlasujeme zítra a na plenárním zasedání to bude bod programu v říjnu. Dalším bodem našeho programu e, je výměna názorů ohledně e, hodnotící zprávy o spotřebitelských trzích je tady paní eh, Magrede Thielen, která je z eh, vedoucího eh, sekce v DG Sanko. Prosím, máte slovo. Paní kolegyně, děkuji, pane předsedo. Myslím, že kolega se teď snaží nastartovat tu prezentaci, abyste to všechno mohli sledovat pohodlněji. Okay, well, well, thank you for this opportunity. Eh, já bych nejprve chtěla poděkovat za tuto příležitost, eh, že tady můžeme předložit výsledky naší práce a monitoringu hodnotící zprávy o spotřebitelských trzích a vašemu výboru velmi děkujeme za spolupráci. Eh, ráda bych začala tím, že bych vám předložila nějaké E, informace o tom, jak to celé vzniklo. V DG Sanko zhruba před čtyřmi lety jsme začali e, ukládat údaje, které e, vlastně hodnotí fungování trhu z perspektivy spotřebitelů a rovněž jsme začali analýzu těch špatně fungujících prvků a navrhovali E, určité, e, určitá zlepšení. Je důležité podle našeho názoru, abychom se na trh dívali také očima spotřebitelů a nebrali to všechno jenom jako konkurenční záležitosti, které jsou samozřejmě také důležité. Ale je třeba zohlednit i postoj spotřebitelů a zabývat se tím, co je možno udělat na naší straně, abychom trh pro spotřebitele učinili přístupnějším a je zapotřebí si uvědomit, že spotřebitelé musí často řešit velmi eh, komplikované Eh, komplikované, eh, komplikovaný výběr a my proto sbíráme určité, určitá fakta o spotřebitelích a spotřebitelských trzích, což se nám zdá významné pro ty, kteří vlastně tvoří tyto koncepce, jak na evropské, tak na národní úrovni. Eh, teď vlastně tady jsou situace propojené a ti, kdo eh, spotřebitelské trhy hodnotí na národní úrovni, se mohou opřít i o určitá měření v jiných státech a v celoevropském měřítku. Chtěla bych dále vysvětlit, jaké údaje sbíráme a jaké nástroje jsme eh, vyvinuli. Eh, náš hlavní nástroj je vlastně ta hodnotící zpráva. Je to takový eh, eh, varovný systém, který upozorňuje na problémy na trhu, právě ty, kteří koncepce tvoří máme vlastně zatím již pět zpráv vypracovaných, šestá se e, chystá. E, na jaře jsou to podmínky, spotřebitelské podmínky, tam se zabýváme dvěma oblastmi. Nejprve je to oblast integrace těch maloobchodní, eh, eh, trhů maloobchodního charakteru. Eh, tam se zabýváme spotřebitelskými aspekty a elektronickým obchodem a v druhém sledu se pak tato hodnotící zpráva zabývá národními podmínkami a prostředím v jednotlivých členských státech. Zpráva, kterou pak vydáváme v listopad, na podzim, se E, nazývá e, spotřebitelské trhy a e, hovoří o fungování trhu. My se zabýváme nějakými 50 spotřebitelskými trhy a vlastně vypracováváme takový seznam podle toho, jak jsou efektivní. A pak jdeme o krok dál v této analýze, vybereme si jeden či dva trhy ze seznamu pro hloubkovější analýzu eh, z, toho, z té spodní části seznamu a navrhujeme příslušná opatření. Ráda bych začala s hodnotící zprávou o spotřebitelských trzích, kterou, jak jsem řekla, vydáváme vždy na podzim. Hlavní eh, soubor údajů, které využíváme pro tuto zprávu, je taková výroční monitorovací eh, zpráv, eh, takové výroční monitorovací šetření z 50 spotřebitelských trhů a my zde žádáme spotřebitele o jejich názory, zabýváme se cenami, variacemi cen, odchylkami v jednotlivých zemích a teď bych poprosila o další svědku. E, tato hodnocení monitorující e, hodnocení je vlastně takovým screeningem eh, trhů. Eh, my jsme to vlastně použili poprvé v loňském roce a výsledky jsou obsaženy ve čtvrté zprávě. Máme zde také několik výtisků eh, těch hodnotících zpráv, které jsou u vchodu do sálu, jak v anglické verzi, tak v některých dalších jazykových mutacích. 50 spotřebitelských trhů, které představují dohromady asi 60 eh, výdejů spotřebitelů eh, udělali jsme vlastně eh, takové šetření ve 27 členských státech, včetně Norska, a také jsme Eh, chtěli eh, hovořit s těmi spotřebiteli, kteří mají už určité zkušenosti se spotřebitelskými trhy a chceme to dělat každým rokem, abychom mohli zaznamenat určité trendy, zjistit, eh, které jsou lépe fungující trhy a jaká opatření realizovat na národní či unijní úrovni. V tom prvním šetření jsme se zabývali otázkou slučitelnosti s srovnatelnosti, důvěry a e, dalšími těmito aspekty a v podstatě jsme ke spotřebitelům přistupovali tak, že jsme požádali, aby e, e, vše hodnotili e, známkou od 0 do 10. Například u té srovnatelnosti jsme chtěli vědět, jak obtížné bylo srovnat ceny na jednotlivých trzích mezi jednotlivými obchodníky a tak dále. To, to samé se týkalo důvěry, tam jsme také chtěli, aby oznámkovali od 0 do 10 důvěru, kterou kterou měli v obchodníky ohledně dodržování pravidel a tak dále. Obecná spokojenost, tam to bylo stejné, také jsme se ptali spotřebitelů, zdali měli nějaké problémy, buď s těmi výrobky, nebo se službami, nebo s dodavateli či e, obchodníky, kteří tedy toto poskytovali. Pak jsme se také e, ptali na případné stížnosti a Eh, pak také u služeb eh, obecném zájmu jsme eh, se ptali lidí, zdali měnili tarify, či měnili poskytovatele služeb a jak obtížné ty změny pro ně byly. Další. Všechny ty odpovědi jsme sloučili a vlastně jsme vytvořili takový ukazatel výkonnosti eh, trhu pro eh, každý ten jednotlivý eh, pro každou tu jednotlivou položku, ať už se jednalo o srovnatelnost, důvěru či obecnou spokojenost. A pak je tady ještě druhý Eh, ukazatel NPIS, Market Performance Indicator Switching, eh, to je eh, právě proto, abychom zjistili, jak obtížné či naopak jednoduché bylo pro spotřebitele měnit poskytovatele služeb či obchodníky. A tady už je tedy ta ten seznam, to, to řazení těch 50 trhů na základě NPI a to, jak je to řazení provedeno, je z hlediska unijního, ale zároveň v hodnotící zprávě máme obdobné e, řazení i pro ty jednotlivé národní situace, takže vy můžete vidět, jak se v které, e, straně, e, v které zemi těm jednotlivým trhům daří. Takže ze spotřebitelského eh, pohledu jsou to knihy, časopisy a eh, osobní služby a kulturní a zábavné služby. A nejhůř je na tom poskytování internetových služeb, nemovitosti a in particular this committee, they are the ones that we have circled. Takže takhle to asi vypadá. To, co jsme, za, eh, to, co jsme tady ještě označili, tak eh, vlastně třeba ubytování na dovolené, to je také docela eh, dobře umístěné, zatímco třeba železnice či auta z druhé ruky, to už vypadá hůř. Rovněž údržba na tom nevypadá dobře. Pak je tady několik trhů, eh, které se umístují tak uprostřed, například eh, letecká doprava, eh, poštovní služby, kurýři, nové vozy, takzvané package tours a palivo. Jak jsem řekla, takové to řazení Vlastně těch jednotlivých 50 trhů eh, je také vlastně eh, užíváno v té, z té národní perspektivy a vy se tam můžete potom porovnat oproti unijnímu eh, umístění těch jednotlivých trhů. A musím říct, že toto jsou věci, o kterých velmi pravidelně diskutujeme s národními spotřebitelskými svazy a e, s dalšími zúčastněnými stranami, protože to hodně konkrétně poukazuje na ty oblasti, kde je tedy zapotřebí e, na té národní úrovni e, učinit určitá zlepšení. Pak je tady ještě zase umístění jednotlivých zemí v souladu s těmi jednotlivými trhy. Eh, takže eh, třeba eh, ty takzvané package tours, to jsou ty typy dovolených, tak tam je to nejlepší ve Finsku. Pak jsou tady zase země, kde to, tato oblast dopadla nejhůře. Je zajímavé, že tady vlastně dělí eh, tu eh, situaci mezi nejlepšími a nejhoršími zeměmi 11 bodů, což je eh, pod úrovni toho průměru. Je tedy možno říct, že tyto typy dovolených dovolenských balíčků mají vlastně stejnou přibližně nebo srovnatelnou úroveň napříč Unie. Napříč Unii. A musím říct, že pro tento konkrétní eh, segment trhu package travel vidíme, že srovnatelnost a celková spokojenost jsou trochu vyšší než průměr. Důvěra je tak na průměru a počet spotřebitelů, eh, kteří dali najevo, že eh, měli určité problémy, je trochu vyšší než průměr. A teď bych vám chtěla ukázat vlastně stejný e, typ průsvědky u jiného segmentu e, trhu, kterému se také až tak úplně nedaří a tím jsou právě železniční služby. Litva a Estonsko se tady vymykají, ale zhruba polovina zemí jsou země, kde toto, e, tato oblast dostává velmi e, málo bodů. A tady zase ten rozdíl mezi tím největším a nejnižším počtem bodů je 27,3 bodů, což je v podstatě dvojnásob průměru, Tož e, značuje velké rozdíly napříč Evropou z pohledu spotřebitele. A pokud se podíváme e, ještě blíž na jednotlivé e, komponenty, tak vidíme, že prakticky ve všech e, faktorech vlastně tento trh zůstává horší známky než průměrné. A je to poměrně nízké ohodnocení v té oblasti obecné spokojenosti a také zase poměrně hodně problémů je zde hlášeno. A co je také docela zajímavé, je, že přesto, že spotřebitelé naznačili, že tady jsou v tomto e, odvětví opravdu e, často problémy, tak nemají ku podivu tendenci si stěžovat nebo e, nějakým způsobem hledat nápravu. A ještě jeden trh, který bych vám chtěla představit jako příklad, se týká letecké dopravy. Mark. Mm, tomu se eh, daří velice dobře, eh, má nejlepší výsledky mezi eh, odvětovými službami nebo síťovými službami a je lépe srovnatelný a má větší důvěryhodnost. Pokud jde o řešení problému, ale tak tam má horší výsledky. Podprůměrné. A pokud jde o, o rozdíl mezi eh, tou nejlepší a, a nejlep, nejhorší zemí, tak ten je eh, velice eh, malý, takže ten trh je očividně homogenní po celé Evropě. Další slide. Tyto údaje jsou jenom takovým rychlým pohledem na market screening surveys. Ani, ani v té hodnotící zprávě nemůžeme dát úplně všechno, ale máme všechno doprovodnou zprávu se všemi těmi e, detaily a analýzami. A také máme e, ten e, nástroj online, který se jmenuje Market Monitoring Dashboard, kde, kde si můžete dělat svůj vlastní výzkum a získáte tam všechny ty informace, které budete mít o zemích i o konkrétních trzích. Například můžete zjistit, jak daný konkrétní trh eh, je eh, na tom oproti ostatním zemím v celé EU. Také se můžete podívat na konkrétní skóre ze své země nebo v EU u daného trhu. Nebo tam můžete najít, najít ty grafy, které jsem vám teď ukazovala pro každý ten jednotlivý trh. A tohle je eh, webová stránka, na kterou se všichni dostanou přes stránky DG Sanko. Další slide. Kromě výsledků tohoto eh, průzkumu hodnotícího máme také tam několik eh, grafů, Možná, že je těžké eh, je přečíst, ale ty se týkají cen. Ceny jsou eh, pro spotřebitele velice důležité. Zásadně ovlivňují jejich nákupní rozhodnutí. Na, jednotlivém, na jednotném trhu eh, rozdíly v cenách nevysvětlené různými daněmi nebo skupní silou jsou dobrou ukázkou roztříštění spotřebitelských trhů. A my se tady zabýváme právě tímto. Na horizontální ose vidíte ceny několika služeb a produktů po celé EU. Na vertikální ose vidíte, jestli ty cenové rozdíly jsou v souladu s kupní silou spotřebitele. Čili čím výše na svislé ose nějaké zboží nebo služba je, tak tím větší je rozdíl v kupní síle. A naopak, zejména zboží a služby, které jsou pod osou X, jsou tedy eh, levnější, jsou levnější v zemích, kde jsou spotřebitelé bohatší. Čili to je zajímavé, asi to ne, nepřečtete, ale kdyby se podívali víc blízka, tak uvidíte, že se to týká automobilů a paliv také. Zejména když přihlednete k cenám bez daní. Ty výsledky, které jsem vám ukázala, pocházejí z té čtvrté hodnotící zprávy pro spotřebitelské trhy. My plánujeme novou zprávu, Měli bychom ji přijmout 21. října. Zabýváme se opět týmiž 51 trhy. A tentokrát jsme tam přidali ještě jednu otázku, a sice konkurence. Spotřebitelů se ptáme, aby ho hodnotili na stupnici od 1 do 10, jestli by řekli, že mají dostatek různých maloobchodníků nebo dodavatelů, ze kterých si mohou vybrat. Nemáme ještě eh, všechny výsledky této nové aktivity, ale celkově lze eh, říci, že eh, se ten výsledek zlepšuje. Situace se zlepšuje tedy pro spotřebitele oproti minulému roku a spotřebitele dávají konkurenci na vyšší místo než ostatní aspekty takže jsou spokojenější než s důvěrou, srovnatelností nebo celkovým, nebo pokud je o jejich celkovou spokojenost. Dále. Také bych ráda eh, řekla několik eh, slov eh, k, ke spotřebitelským podmínkám. To jsme vydali na jaře, k téhle, tuhle hodnotící zprávu. Tam jsme se zabývali integrací vnitřního maloobchodního trhu, eh, přeshraničních aspektů a také eh, stanovisky spotřebitelů k tomuto. Například jsme se ptali, jestli spotřebitelé věří přeshraničním transakcím nebo jestli jsou ochotní si koupit něco v jiném jazyce, co eh, vnímají za překážku pro elektronické transakce nebo přeshraniční transakce. A také máme určité informace Eh, stížnostem a k žádostem na informace v souvisejícím s eh, přeshraničními transakcemi, tak jak je dostali, eh, dostala Evropská spotřebitelská centra. Je zajímavé, že asi třetina těch žádostí o informací, které dostávají tato centra, se týkají dopravy. A opět tady hovoříme výlučně o přeshraničních transakcích. Druhá věc, na kterou se zaměřujeme v té ročící zprávě o stavu spotřebitelů nebo o podmínkách pro spotřebitele, je následující. Pochází to z aerobarometru, tedy údajem, Jedno se týká spotřebitelů, jedno se týká obchodníků. A máme tam tedy některé také údaje, které dostáváme od členských států, které jsme vytvořili součas, eh, například ve spolupráce s nimi ohledně inspekcí například, kolik se jich dělá, jaké se dělají. Potom jsou tam dotazy na eh, legislativu na ochranu spotřebitele, bezpečnost spotřebitele. tak tohle je jeden graf k elektronickému obchodu, který asi znáte. Další generální ředitelství to také, to také ukazují. Elektronický obchod je nejoblíbenější způsob prodeje na dálku. Potom po telefonu to například klesá a další eh, také. Přeshraniční aspekt tady opravdu moc nefunguje, protože je tady ještě celá řada předkážek, které brání spotřebitelům využití potenciálu nižších cen nebo z vyššího výběru při přeshraničních nákupech. Tady vidíme podíl domácích a zahraničních eh, nákupů přes internet a ty velké rozdíly mezi členskými státy. Jsou země, které jsou velice rozvinuté, pokud je o elektronický obchod, a jsou také některé země, logicky, kde přeshraniční eh, elektronický obchod je eh, rozvinutější. Lucembursko, Malta, Kypr a také Rakousko například. Je to proto, že spotřebitelé nalezli nějakou cestu na vyšší, eh, na eh, trh v sousední zemi, kde mají například větší výběr nebo nižší eh, ceny. Další slide, prosím. Pokud je o podmínky ve členských státech, tak tam my jsme vytvořili tenhle index pro podmínky spotřebitele. Tady vidíme důvěru spotřebitelů v úřady, stížnosti, nápravné mechanismy, bezpečnost produktů, problém s eh, nepoctivými a zavádějícími eh, komerčními praktikami a tak podobně. Tohle všechno najdeme v jednotlivých členských státech, nebo rozdělené po jednotlivých členských státech, ale tady to máme v jednom indexu. A tady vidíme opět, jak se ty podmínky liší pro spotřebitele v jednotlivých zemích. Je to podle uh, eh, vydíbání spotřebitelů. Seřazené tady. I na důvěře spotřebitelů tady vidíte následující. Nejdříve jsme se ptali, jestli uh, věří spotřebitelé, že veřejný ochrany, orgány ochrání jejich zájmy, jestli věří dodavatelům a za třetí, jestli se spotřebitelé cítí eh, dostatečně chráněni stávajícími ochrannými opatřeními. A tady vidíte, že v některých zemích, jako je Británie například, asi čtyři z pěti spotřebitelů si myslí, že jsou dobře chráněni stávajícími opatřeními, zatímco v jiných zemích má, má tento názor méně než třetina spotřebitelů. Takže někde je třeba ty podmínky očividně vylepšit. Well, very briefly. Velice krátce ještě, samozřejmě, my nechceme jenom zpracovávat krásná čísla, my také chceme, aby se s tím něco dělalo, s těmi údaji. Vedeme dialog s členskými státy, vybízíme je k tomu, aby se zaměřili aby zaměřili své priority na ty trhy, které teď dělají problémy na národní úrovni. Některé členské státy už si začaly vytvářet priority na základě těchto výsledků z tohoto hodnocení. A mluvíme také s podniky nebo se zástupci podniků a žádáme je, aby s námi diskutovali o těch výsledcích. A samozřejmě záměr je takový, aby se vylepšily jejich výsledky, nebo aby alespoň přebírali osvědčené postupy, protože velice často zjišťujeme, že v některých zemích mají velice dobré osvědčené postupy ve vztahu ke spotřebitelům. A jde jenom o to, aby se to přeneslo do dalších zemí. Také jsme pracovali se všemi úřady, na které se mohou spotřebitelé obracet a chtěli jsme zpracovat systém klasifikace stížností spotřebitelů. To už jsme dokončili, Máme z toho doporučení komise a teď pomáháme národním úřadům, národním reklamačním úřadům uvést ta doporučení do praxe. A to znamená, že od příštího roku budeme mít k dispozici údaje, které budou srovnatelné v jednotlivých členských státech. To je velmi důležité, protože pokud spotřebitel podá stížnost nejenom ke spotřebiteli nebo prodejci, ale i k nějakému třetímu subjektu, ať už je to třeba nějaká agentura nebo jiná organizace. Znamená to, že na tom trhu opravdu něco nefunguje. A některé věci se opravdu musí zlepšit. A poslední věc, pracujeme s Eurostatem a s národními statistickými úřady, protože chceme víc cen o zboží a službách pro spotřebitele, abychom mohli srovnávat, kde jsou ceny nižší pro spotřebitele. A jak už jsem říkala na začátku, provádíme také tržní studie nebo studie trhu. Už máme čtyři a teď pracujeme na čtyřech dalších. Začali jsme studií poplatků u běžných účtů v členských státech a zjistili jsme, že ta struktura poplatku je často velmi neprůhledná a v některých zemích spotřebitelé platí mnohem více než v jiných. Bankovní sektor se teď snaží zpracovat jakýsi kodex, který by přinal banky k tomu, aby byly transparentnější. To by bylo určitě dobré. Také jsme se zabývali elektřinou na obchodním trhu a pracujeme s regulátory, snažíme se zpracovat nějaká vodítka, pokud jde o srovnávání cen a přechod od jednoho dodavatele k druhému. A snažíme se také posuzovat investice z hlediska chování. Zjišťujeme, že spotřebitel se nemůže vždy ideálním způsobem rozhodnout, do čeho investovat. A to se snažíme zapracovat do toho, co komise dělá z hlediska balíčku k investicím. A další věc, kterou, která jste k ke konci, se týká elektronického obchodování a výsledky z této studie také zapracujeme do na připravovaného sdělení komise. Já myslím, že to je asi z mé strany zatím všechno. Byla bych ráda, kdybyste se možná podívali na ta hodnocení, která máme na webových stránkách a také na tu tabulku, o které jsem mluvila. Já anebo kolegové vám rádi poskytneme další informace, které by vás mohly zajímat. Děkuji. Děkuji. Mám tady tři žádosti o slovo. Nejprve paní Ayla Sanders, paní Meissnerová, paní Fosterová, Lichtenbergerová a paní Bilbao. Dobře. Takže paní Ayla Sender. Ano, děkuji, pane předsedo. Především bych jako obvykle chtěla poděkovat komisi za tuto prezentaci a za tuto zajímavou analýzu těch nových návrhů a studií, které se týkají práv spotřebitele. Samozřejmě, pokud je o dopravu, elektronické obchodování, internet a tak dále. Jsou tady věci, o kterých bych chtěla mluvit. Vzhledem k tomu, že jeden z našich pilotních projektů se týká právě možnosti vytvářet multimodální rezervy. Mě by zajímalo na základě toho, co jste nám dnes ukázala, jestli se dá poznat, kde jsou nějaké problémy, výhrady, pokud je například o přeshraniční rezervace nebo elektronické obchodování, pokud je třeba o rezervace e, lístků na cestu přes hranici přes internet. Je tady nějaká možnost stěžovat si, protože samozřejmě pokud někdo někam chce jet, a pokud se snažíte zajistit nějakou přeshraniční cestu, chcete si třeba v Německu koupit vlak, eh, lízdenku na španělský vlak, bývají s tím problémy. A měli bychom mít ale harmonizované postupy pro podávání stížností a to zůstává překážkou. A spotřebitelé nemohou takovéto věci, takovéto internetové rezervace a tak dále odpovídajícím způsobem využívat, takže by mě zajímalo, jestli něco takového chystáte. A další věc, která se často objevuje, jsou stížnosti na Ryanair. A nás by zajímalo, jestli by komise nemohla přijít s něčím nápaditějším, aby se spotřebitelé mohli vyjádřit třeba přes blogy, přes Twitter – a seznámit ostatní s nezávýhodnými zkušenostmi s takovými společnostmi, jako je třeba Ryanair. A zajímalo by mě, jak komise tyto věci zvažuje, jak tyto formáty může využít spotřebitel. S Ryanairem jsou problémy s tím, že se můžete snažit tisíckrát vyplnit stížnost na internetu, ale stejně se to pak někde ztratí. Je to opravdu frustrující, takže je nějak možné zajistit, aby spotřebitel dostal nějaký prostředek k tomu, aby mohl na příslušnou společnost ukázat prstem. Děkuji, paní Majsterová. Tři minuty, prosím. Děkuji, eh, tolik ani nepotřebuju. Nejdříve děkuji eh, za pěknou prezentaci. Eh, samozřejmě eh, my jako dopravní výbor myslíme, že mobilita je mnohem důležitější pro spotřebitele, takže pro nás je tohleto barometr názory, nálady spotřebitelů. Oni už si ani neuvědomují eh, lidé, že eh, eh, je třeba přesouvat zboží. A já se zeptám, jestli máte nějaký barometr nálad výrobců pro zasílání zboží. A potom mě zarazilo, že železnice není považována za tak důležitou, protože jsem si myslela, že to je velice důležité pro spotřebitele. Potom ono to třetí Máte samozřejmě také teď eh, přehled o eh, eh, těch všech otázkách, na kterých jste se ptali. Ptali jste se také na něco, co my bychom měli řešit jako výbor pro dopravu, kromě kde zjišťujete nějaké deficity, co je třeba dělat. Hmm, to je pro nás důležité. My chceme pozitivně působit směrem ke spotřebitelům. To je z vašeho pohledu by mě zajímaly nějaké závěry. Děkuji, paní Foster, tři minuty. Děkuji, pane předsedo. A děkuji eh, komisi za eh, dokument. Mě tohle úplně fascinuje, ale eh, jedna z prvních věcí, na kterou jsem se chtěla zeptat, je, že vy jste říkala, že my jsme se zeptali, my jsme se zeptali tolik lidí. Kdo to je my? Bylo to vaše generální ředitelství? Máte eh, lidi na telefonu u vás, kteří uvolávají veřejnost, nebo jsou to národní orgány. U nás máme třeba eh, časopis Čarodějnice eh, v Británii, který mm, se zabývá spotřebitelskými otázkami, velice ceněný. A potom 500 lidí. No 500 lidí, víte, to není zas tak moc, když se na to podíváte, když se zabýváte konkrétní otázkou. A potom samozřejmě ty otázky jsou subjektivní. Já neříkám, že že bychom eh, se neměli zabývat eh, potřebitelskou problematikou, ale mně se tohle zdá tak daleko sáhlé a tak složité. pravda, že se tady řeší tolik různých věcí v tom průzkumu, že vůbec nevím, odkud vychází nakonec. Kdybyste eh, se mě zeptali, eh, jela jste poslední době vlakem, a já řeknu ano, a máte k tomu nějaké eh, stížnosti, tak ehm, k téhle cestě třeba snad, ale k nějaké jiné cestě, ano. Čili kdo stanovuje ty otázky? Čili já neříkám, že bychom neměli sbírat informace, jsem si docela jistá, že ano ale jenom prostě ze zájmu, když tady hovoříme o nákladech komise a, a daňových poplatníků, tak kolik stojí takovýhle dokument? A kdo ho čte? Pro koho to je? Je to pro mě? Je to pro uh, veřejnost? Pro koho to přesně je? Pokud členský stát nechce se navzájem koordinovat eh, s ostatními orgány, nemá na to žádné, eh, žádný dalšími členskými státy, nemá na to orgány, tak co s tím uděláte? Já vím, že se nám docela dobře dařilo eh, u alkoholických nápojů v Británii, tam myslím, jsme úplně vyhráli, ale prostě to není řečeno už dál, že musíme mít nějakou představu o tom, co děláme v Evropě. Já si myslím, že tohle je velice složité, že je tady možná příliš mnoho oblastí. A to, co říká paní Ayala Sender, Krajenéru. Veřejnost není hloupá. Veřejnost si vybírá. Já nebudu tady propagovat žádné aerolinie. Já vím, že Ryanair je Ryanair a když eh, chci letět za 30 euro, tak eh, je mi to jasné. Ta, tak eh, za ně pojedu. Ale 35 milionů lidí prostě chce jet a taky a mm, tak jim nebudeme říkat, že jsou hloupí. A my musíme informovat správným způsobem, ale myslím si, že třeba to dělat mnohem jednodušeji a jasněji. Čili tohle jsou mé dotazy na komisi. Děkuji, pane předsedo. Paní Lichtenberger, tři minuty. Děkuji. Hmm. Když bychom se drželi toho argumentu k Ryanairu, tak bychom to mohli uh, vlastně s, s, spoustu toho jsme ze stolu. Když eh, určitý eh, objem lidí si něco koupí a nestěžuje se, protože je těžké si stěžovat, no tak to už se dostáváme právě k tomu tématu. Proč bylo těžké si stěžovat? Neznamená to automaticky, <laughs> že ti lidé byli spokojení. A je na dopravním eh, výboru které, a pravidle, která vytváří, abychom eh, se podívali, jak se lidé stěžují, jakou cestou a potom musíme jít eh, tedy eh, dále. Musíme se zeptat, proč je to pro ty lidi obtížné. Lidé si řeknou, jsou při, jsem příliš hloupý, když to nezvládnu, ale neznamená to, že my jsme udělali správné zákony. Jenom prostě uh, proto, že uh, si můžou stěžovat potom jenom mimořádně inteligentní lidé. A teď se dostávám už k té prezentaci. Já vám děkuji za tu brožurku. Já jsem se pokusila si ji přečíst. A mi se to nepodařilo, protože tady nemám lupu. Takže když už hovoříme o spotřebitelích, děláme to tady eh, v nějakou sedmičkou, to tiskneme, tak už se to nedá přečíst. To je pro mě nepřijatelná překážka. To tež platí pro vaši, pro vaši prezentaci. Já jsem opravdu nebyla z to uh, přečíst, co jste nám to tady ukazovala. Já jsem si to potom samozřejmě prohlížela na počítači a děkuju moc. Ale myslím si, eh, že uh, to tak trošku uh, neoprávněný požadavek, když tady mám hovořit uh, za eh, postižené třeba a tady sotva eh, jsem schopná si přečíst eh, to, co nám tady předkládáte. Ta srovnatelnost je samozřejmě velké téma v různých jazykových tradicích a kulturních. A um, mm, tam se kolegyně, Ono samozřejmě jde o to, jak se ta data eh, zjišťují telefonicky a tak podobně. Já si myslím, že statistický eh, vzorek 500 není problematický, ale ptám se, je to vzorec, eh, je to vzorek ze všech zemí, je tam Malta zastoupená stejně jako Německo, no tak bych měl asi statistickou námitku. Nebo se tady nějak jako trochu diferencuje, nebo... A poslední nejdůležitější věc, co se děje s těmi statistikami? Je to moc pěkná práce, eh, se svojí lupou si to pak přečtu, ale já se obávám, že eh, když zůstaneme na povrchu, že nedosáhneme žádných výsledků. A o ty nám jde tady eh, na výboru pro dopravu, protože my tady děláme nějakou legislativní činnost. Děkuji, paní Lichtenberger. Je to zhruba stejně velkými písmenemi jako podmínky Ryanairu. Tak on užije asi tři minuty. Grazie, prezidente. Děkuji, pane předsedo. A mnohokrát děkuji za prezentaci té brožurky. Já to vidím tak, že je to opravdu šikovný nástroj. Nicméně, myslím si, že potřebujeme nějaký referenční základ, protože statistický základ není důsledný. Pokud máte 60 nebo 80 milionů občanů v nějaké zemi a máte pohovor s 15, tak vám z toho vyjde něco, co je ze statistického hlediska naprosto bezvýznamné. Ta, statistika nebude mít žádný význam v žádné zemi. Za druhé, Měli bychom specifikovat, jaké otázky pokládáme a jaké jsou odpovědi, jaké jsou reakce. Takže bych vás rád poprosil, abyste byli iniciativnější a abyste prováděli pohovory s větším počtem osob, aby měl ten nástroj vyšší hodnotu. Paní Bilbao? Děkuji, pane předsedo. A děkuji také komisi za prezentaci. Pokud je o tu metodologii, na kterou se lidé ptali, mě by také zajímalo, jak se ta data sbírali, jak jste počítali ta procenta, co lidé říkali. Ale mám na komisi ještě jednu otázku. Je pravda, že se hodnotí situace v členských státech. Ale když se podíváte na takové věci, Tady je třeba si uvědomit, že jde o něco, co řeší celá řada členských států na regionální úrovni. Má je to prostě předmětem regionálních pravomocí. A já bych se chtěla zeptat, eh, zda v této analýze eh, byste do budoucna neměli zohlednit i tento regionální aspekt, protože zatím tomu evidentně tak není. Eh, pokud bychom měli analyzovat e, ty oblasti, dejme tomu z italské perspektivy, španělské či belgické, tak je jasné, že rozvoj práv spotřebitelů a fungování e, hotelů, e, železniční dopravy a tak dále. To všechno se v jednotlivých případech hodně od sebe liší. Eh, takže ta procenta osob, eh, to je jedna věc, ale je tady zapotřebí také vzít v úvahu eh, ty jednotlivé instituce. Myslíme si, že pokud by ty analýzy byly realizovány na regionální úrovni, takže by měly mnohem větší vypovídající hodnotu a v celé řadě států provádění E, těch opatření a e, uplatňování práv e, má odlišný výraz na, te, na těch jednotlivých regionálních úrovních. Musíme to vnímat tak, že Evropa je skutečně decentralizována. Děkuji, pane předsedo. Já jsem to mohl Mm, přečíst, takže vypadá to, že jsem na tom s očima ještě dobře, ale eh, teď jenom několik eh, stručných připomínek. Eh, ta práce je zajímavá a samozřejmě zeptal bych se na profily dotazovaných. Diferencuje se tam nějak, to by bylo určitě zajímavé. Potom ty podávané stížnosti, ty jsou samozřejmě důležité, protože jsou dobře orientační, ale hm, v Německu se například nestěžují počty stížností, takže takováhle, eh, takováhle studie eh, není špatná, ale eh, prostě chybí tam nějaké informace. A potom, co přijde potom, a zejména na výboru pro dopravu je to velmi důležité, potřebujeme nějaké konkrétní závěry proč v určitých zemích v oblasti dopravy eh, je mnohem méně stížností než jinde a co vedlo k tomu, že jsou spotřebitelé spokojeni. Přednedávnem jsme ještě s kolegy ehm, poslali eh, jeden dotaz k, k ojetým vozidlům. Mezi Belgií a Francií eh, se mění u ojetých vozidel Eh, stav tachometru a tím jsou spotřebitelé uváděni v omyl. V Belgii teď existuje nějaký takový identifikační průkaz, CarPass pro eh, ojetá vozidla a vypadá to, že ten eh, postup, nebo že ty podvody klesly na 0,8%. Takže to je docela dobrý postup a nějaké takovéhle studie by mohly také naznačit, jak některé věci, které nic moc nestojí, mohou eh, chránit spotřebitele. Děkuji, eh, paní Týle. Mohla byste stručně odpovědět na eh, dotazy některých poslanců? Ano, samozřejmě. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za připomínky a za vaše otázky. Já se pokusím odpovědět alespoň na ty otázky, na které odpovědět mohu. Nejprve tady byla otázka, která se týkala přeshraničních stížností a toho, jestli něco takového chystáme. A já myslím, že na stížnosti se ptal ještě někdo další. My víme, jak důležité je, když se něco nepovede, aby se spotřebita mohla na někoho obrátit. To je jedna nejdůležitější věc, která lidem brání především v tom, aby něco prováděli nebo podnikali přes hranice. Takže teď připravujeme, já myslím, že většina z vás to asi ví, připravujeme legislativní iniciativu, která se týká alternativního řešení sporů. A tuto iniciativu bude doprovázet ještě jedna iniciativa, která se bude zaměřovat především na onlineové transakce. Takže brzy budeme mít alespoň návrh, abychom zajistili, že spotřebitelé budou mít přístup k nějakému prostředku pro řešení sporu online. Myslíme si, že je to důležité jako jeden z, jedna z možností pro řešení jejich problémů. Bohužel nemáme žádné informace o výrobcích. K tomu tady byla také jedna otázka. Byly tady otázky na názory spotřebitelů. Byla tady celá řada otázek na metodologii tohoto průzkumu. Všechny podrobné informace, všechna vysvětlení a všechny statistické údaje samozřejmě najdete v té zprávě. Ale já se pokusím reagovat alespoň na některé z těch hlavních věcí, které byly řečeny. My neděláme pohovory s nějakou stovkou lidí, nebo s pětistovkou. Je to 500 lidí krát 50 trhů krát 27 členských států. Takže to je docela hodně spotřebitelů, nejenom 500. Dělá se to prostřednictvím smluvního dodavatele, neděláme to sami. A samozřejmě se snažíme zajistit, že ten vzorek spotřebitelů, se kterými pohovor provádíme, bude co nejreprezentativnější z hlediska populace příslušného členského státu. A v každém členském státě máme pohovor s pětisty spotřebiteli, ale pak se ta čísla ještě dál hodnotí. Takže celkové hodnocení za EU v podstatě odráží i počet obyvatel. Takže se o to staráme a pracujeme s tím na tom, na tom i s Eurostatem. Snažíme se zajistit, že ty naše výsledky budou co nejreprezentativnější. Samozřejmě chtěli bychom pohovory s větším počtem osob, ale bylo by to prostě příliš nákladné. Byla tady velice zajímavá otázka na to, jestli dokážeme udělat regionální analýzu. To jsme zvažovali. Je to relevantní otázka, ale bohužel ty údaje, které máme, nám neumožňují provádět analýzu na regionální úrovni. I když samozřejmě víme, že tam odpovědnost nesou určité orgány, pokud jde o další věci, další kroky, co bychom měli udělat, nedokážu odpovědět na všechno. Já myslím, že můžeme udělat několik věcí, já už jsem některé zmínila. Hodně mluvíme s členskými státy. Uvedu vám jeden příklad. Kolegové, kteří mají na starosti síť evropských spotřebitelských center, zahájili dialog s organizací Lease Europe, která zastupuje půjčovny automobilů a společně se snaží upřesnit informace o tom, jaké praktiky uplatňují půjčovny automobilů, ale chtějí zajít ještě o krok dál, chtějí zajistit nejenom to, že spotřebitelé budou mít jasnější informace, ale snaží se také více spolupracovat s těmito podniky, aby řešili problémy, které eh, spotřebitelé hlásí Evropským spotřebitelským centrům. To je tedy jedna z věcí, které děláme. A určitě je celá řada dalších věcí a já doufám, že i vy budete k takovýmto věcem vybízet. Děkuji vám. Dobře, děkuji paní Tylorová. Víme, že nemáme moc času, trošičku spěcháme, ale mnohokrát děkujeme za vaši prezentaci a za to, že jste se pokusila odpovědět na otázky našich členů. Mnohokrát děkujeme. Děkujeme za naše členy a nyní zahájíme zasedání koordinátorů. Připomenu vám, že zítra se tady znovu ráno sejdeme v 9 hodin. Přineste si hlasovací karty. Mnohokrát vám děkuji a zahájíme zasedání koordinátorů.